Good afternoon. Pěkné odpoledne. Dobré odpoledne, vítejte na prvním společném zasedání výboru Envy a DV týkající se společného zhodnocení pokroku EU na no téma udržitelnosti rozvoje a chtěl bych přivítat pana komisaře Mimicu, který by nás měl právě poinformovat o dosažených pokrocích, několik organizačních informací. Pan komisař má k dispozici čas do šesti. Budeme se tedy maximálně snažit pracovat efektivně. Budeme postupovat podle postupu Catch the Eye, takže kdokoliv bude chtít položit otázku, tak pozvedne kartičku se svým jménem, tak aby jsme věděli, kdo se hlásí o slovo a vypracovali seznam řečníků a budeme doufat, že přijde řada na všechny. Samozřejmě, že podle našich odhadu si myslíme, že bychom mohli mít možnost na takových 15-16 otázku, takže si Prosím, připravte jednominutové otázky. Jak jsem již předeslal, tedy je to poprvé, kdy se setkáváme poprvé, abychom pohovořili o pokroku v tématu udržitelnosti rozvoje agendy do roku 2030. Už jsme tu měli veřejné slyšení v únoru, kde místo předseda Timmermans představil reflekční dokument komise a také jsme si vyslechli přípravu na eh, zprávu o pokroku na téma globální udržitelnosti. Následně potom slyšení sněmovna Evropský parlament v březnu přijal eh, také usnesení kde eh, jasně zmiňuje to první scénáři, ten první scénář eh, zmiňovaný ve zprávě komise, tedy že komise by měla připravit všeobecnou strategii pro cíle udržitelnosti, které by pak měly implementovat jak EU, tak členské státy, a to včetně externích interních politik. Takže pane předsedo. My se velice těšíme na tuto spolupráci, tedy pane komisaři, ale ještě bych rád předal na chvíli slovo panu Tobému, který je předsedou výboru pro rozvoj. Děkuji, pane Eichhaute, opravdu je velice příjemné, že můžeme zahájit toto legislativní období mandát eh, parlamentu společně, výbor pro rozvoj a výbor pro životní prostředí a že tu máme přítomného i pana komisaře. Také já bych rád využil té příležitosti a řekl, že je důležité pro oba naše výbory, abychom prokázali, že Evropská unie a v rámci Unie Evropský parlament je lídrem v implementaci cílu udržitelnosti a příslušných politik. Jak jistě víte, generální tajemník OSN zdůraznil, že i přes dosažené pokroky zaznamenáváme v celých řadech oblasti to, že se v určitých oblastech ten pokrok zpomalil. V září se světoví lídři budou muset zamyslet na to právě těmito nedostatky, až se znovu setkají a samozřejmě, že naše oba výbory se zúčastní, budou zastoupeny na tomto semisu. Nicméně i tak mne těší, že pan komisař Mimica eh, který eh, vlastně minulý týden eh, jeho oddělení zveřejnil příslušnou revizi na téma podpory cílu udržitelnosti na globální úrovni. Tady v této zprávě se právě hovoří jak o nezbytnosti práce členských států, tak samozřejmě i Evropské unie jako takové. Takže prosím, pane komisaři, chtěl bych vás požádat, abyste pohovořil o přípravách na to setkání, o tom, jak probíhá práce. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já vás zdravím. Dobré odpoledne, poslanci a poslankyně. Vítám vás na začátku nového parlamentního období. Vítám všechny poslance a poslankyně výboru DV Invy a to zejména nové, nově zvolené poslance. A vítám také ti, kdo se sem znovu vrací. Agenda pro udržitelný rozvoj je jedním z nejdůležitějších témat kterém, kterým se budou eh, vaše dva výbory zabývat. Já myslím, že mohu poskytnout přehled z fora na vysoké úrovni z minulého týdne při přípravě summitu v New Yorku, summitu pro rozvojové cíle, kdy se znovu sejdeme na úrovni hlav států a vlád agenda do roku 2030 představuje zásadní posun ve způsobu, jimž přistupujeme k rozvoji. Vzhledem k jeho univerzálnosti a šíři v podstatě jde nad rámec pouhého odstraňování chudoby a pokrývá veškeré aspekty udržitelného rozvoje, sociální, ekonomické i environmentální. A platí to pro všechny státy, včetně Evropské unie a našich členských států. Evropská unie hrála klíčovou úlohu při přípravě této agendy a i nadále bude odhodlána podporovat i implementaci napříč celým světem. Letos si připomínáme ukončení prvního čtyřletého cyklu fóra. V září bude nastartována revize jeho fungování. Zasedání z minulého týdne navstavilo podmínky a Evropská unie Eh, plní v tomto velmi významnou prominentní úlohu a konstruktivní úlohu. Politické prohlášení, hlavní výstup pro eh, zářivý summit byl schválen v podstatě všemi členy OSN ještě před červencovým fórem. A nebyla to samozřejmost, vzhledem k výzvám, kterým jsme čelili v minulosti a rostoucí tlak pod kterým, kterému je dnešní vystaven multilaterální systém. Evropská unie měla zásadní úlohu při formování tohoto do, dokumentu. Je to text, který obsahuje uh, důležité aspekty našich priorit, lidská práva, en, životní prostředí, klima, multilateralismus, monitorování dát a hodnocení. Chceme využít této, z tohoto společného prohlášení k tomu, abychom podpořili rychlejší přijetí opatření v oblasti těchto cílů udržitelnosti v nadcházejících týdnech a měsících. A já doufám, že vy, jakožto Evropský parlament, nám v tom pomůžete. OSN se snaží zahájit eh, dekádu aktivit v této sféře. A ta by byla nastartována právě v září. Já jsem zdůrazňoval i na plenárce, že náš závazek agendy 2030 se nemění je stejně pevný. 26 z našich 28 členských států již mají národní přeskumy a to, to ještě více dokládá. Také je důležité, že poprvé Evropská unie jako celek představila eh, vlastní přeskum pokroku s komisařem Velou jsme hostili událost spolu s finským předsednictvím, která měla zvýraznit a zviditelnit opatření Evropské unie při implementaci cílu SDG jak vnitřně, tak na venek. A jedna věc je od začátku jasná. Svět od nás očekává, že budeme v čele a že povedeme globální úsilí na implementaci agendy 2030. Tato událost vyvolala velký, velký zájem a také si získala chválu z mnoha stran, včetně zástupce generálního tajemníka OSN. Přesvědčivě jsme argumentovali a prezentovali jsme Evropu jakožto průkopníka v oblasti ochrany životního prostředí a, plní, a udržitelnosti. Dále přípravný dokument k eh, směrem k Evropě 2030. Tam se stanoví klíčové priority, které mají posunout a pokročit eh, transformaci Evropské unie k udržitelnosti a rozvoji plně oběhového hospodářství, udržitelného potravinového systému, zelené energie a mobility a posílení evropského pilíře sociálních práv a nastavení všech našich eh, nástrojů horizontální povahy eh, od vzdělávání až po danění. Za druhé, je tu ještě třetí zpráva o pokroku, kterou v červnu eh, vydal Eurostat. A ta potvrzuje, že Evropská unie pokročila v podstatě ve všech cílech. I když u některých pomaleji než u jiných. Zejména pokud jde o některé environmentální cíle, je zapotřebí větší úsilí. Za další zpráva z roku 2019 o politické soudržnosti pro rozvoj doplňuje tento celkový obrázek a předestírá, jak evropské politiky berou v potaz potenciální dopady na rozvojové státy. A společná syntetická zpráva o takzvaném na základě konsenzu z roku 2017 předestírá a předkládá v podstatě jakýsi celkový přehled pokroku a stavu při plnění SDG v našich partnerských zemích, v rozvojových zemích. Tento konsenzus z roku 2017 je výrazným přínosem při plnění agendy 2030 v globálním měřítku a já jsem vděčný Evropskému parlamentu za to, že s námi a s radou spolupracuje na uskutečnění těchto cílů. Pomohlo to inovativním opatřením jako aliance EU-Afrika pro udržitelné investice a pracovní místa a náš plán vnějších investic, který, může, který chce využít 44 miliard nových investic v Africe a v sousedství Evropské unie do 2030 a desetkrát víc v rámci našeho nového víceletého finančního rámce. Tohle byl eh, základ nového přístupu práce, včetně multilaterálních organizací eh, a spolupráce s OSN, což se odráží i v naší iniciativě Spotlight, která je eh, vynaložila 500 milionů na boj proti diskriminaci a násilí na, násilí na dívkách a ženách. A dále je důležité zmínit eh, zastoupení občanské společnosti, podnikání a akademických kruhů, abychom skutečně prosadili plnění eh, rozvojových cílů v mezinárodním měřítku, musíme jasně ukázat, že je aktivně plníme sami u sebe doma. A pokud jde o udržitelnost rozvoje, tak v podstatě všichni jsme rozvojovými státy. V tom smyslu, že všichni musíme naši činnost posunout, zlepšit, rozvíjet. Takže musíme posílit udržitelnost eh, ve všech um, rezortech, ve všech oblastech. A Uršula von Leyen zmínila význam, který chce přisknout udržitel, cílům udržitelnosti tím, že přesměruje evropský semestr právě tímto směrem. Je to velmi povzbudivý návrh a já doufám, že Evropský parlament ho podpoří. Potřebujeme se pozitivním způsobem posunout směrem k novému finančnímu nástroji pro spolupráci a rozvoj. A Evropská unie je největším ro- aktérem rozvoje v podstatě 75 miliard eur oficiální rozvojové pomoci za jen za loňský rok. A to je 60 veškeré globální rozvojové pomoci. Evropská unie a její členské státy jsou největšími rozvojovými hráči a oficiální pomoc je naším nejsilnějším nástrojem. Zejména pokud jde o odstraňování globální chudoby, a to zvláště v těch nejméně rozvinutých státech a u zranitelných populací. No, náš příspěvek do agendy, SD, agendy SDG již není zaměřen pouze na rozvojovou pomoc, ale snažíme se rovněž vytvořit jakýsi mix vnitřních zdrojů soukromé pomoci, veřejné pomoci. A my nechceme být jen největším aktérem, ale také tím nejlepším. To znamená a předpokládá partnerství se všemi dalšími aktéry v oblasti rozvoje při implementaci agendy rozvoje do roku 2030. My zůstaneme silní, ne-li, ne-li nejsilnější při plnění eh, našich klimatických opatření a to těsně, v těsném souladu s naším přístupem založeným na lidských právech a rozvoji, lidském rozvoji, soudržnosti politik, soudržnosti mezi humanitárním eh, politikou Eh, bezpečnostní politikou, environmentální politikou, obchodní politikou. A na okraji dalších zasedání jsme hovořili s našimi partnery o urychlení implementace rozvojových cíl, cílů zaměřenou na národní cíle monitorování a financování. Chceme podpořit integrované, integrovaný národní rámec, abychom mobilizovali eh, zdroje všech druhů a abychom je sladili s implementací SDG. Politické forum na vysoké úrovni mi také dalo příležitost se bilaterálně sejít s mnoha aktéry, například s generálními taj řediteli Organizace pro potraviny a zemědělství a tlumočit jim um, evropskou perspektivu. Také to byla jsme se sešli s eh, vládami Francie, Itálie, Mexika a to nám umožnilo zdůraznit evropské snahy na boj s, proti nerovnosti. Já doufám, že parlament se bude i nadále zaměřovat na tato témata v průběhu tohoto volebního období. Sní poslanci a poslankyně stojí před námi obrovský významný úkol. Nový parlament a komise mohou výrazně pomoci posunout evropskou práci v oblasti rozvojových cílů. Vítám úsilí obou výborů při zapracování agendy 2030 do všech oblastí v celém parlamentu a doufám, že tato práce bude pokračovat. My za komisi se těšíme na spolupráci s vámi v nadcházejících měsících a letech a já se těším na setkání s vámi v září na volném schromáždění OSN v New Yorku. Thank you very much. Já vám děkuji. A nyní tedy nastává první kolečko otázek. Jak jsem předeslal, každému řečníkovi dáváme jednu otázku, abychom mohli dát možnost co nejvíce řečníkům. Takže v první řadě za EPP pan Mezoj. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji vám a jak jsme již zaslechli, cíle udržitelnosti nejsou cíly jako takovými, mají na pomoci vylepšit svět a mezi těmi 17 cíly bych se chtěl soustředit na ten třetí, který je přímo napojen na oblast zdraví. Tady jsme na tom samozřejmě lépe než v jiných oblastech, v jiných regionech světa a za poslední roky byly učiněny určité pokroky Například úmrtnost dětí se snižuje hlavně díky očkování, také se snížila úmrtnost matek, také míra HIV se snižuje díky retrovirální léčbě, což se hodně změnilo, zlepšilo v mnohých částech světa. Také tuberkulóza eh, nákaza se snižuje, i když samozřejmě eh, jsou tu určité země, kde se stále ještě vyskytuje, například země Jižní a východní Evropy. Měli bychom ale také vylepšit eh, naše cíle a naši situaci. Nicméně otázkou z mé strany je, jak můžeme přispět, abychom dosáhli splnění cíle číslo 3 celosvětově. Děkuji vám. Druhá otázka za SND, pan Bulman. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komiseři, dovolte, abych vám poděkoval za to, co jste vykonal. Myslím si, že celý parlament je vděčný vám za to, jakým způsobem jste prosazoval cíle OSN a také za to, co jste připravil pro práci v nadcházejících letech. Nyní se nacházíme uprostřed takového holistického cvičení a když se podíváme naše zahraniční politiky, obchodní politiky, když sloučíme různé prvky politických oblastí, zemědělství, životní prostředí, sociální politiky, ekonomické politiky, tak jak můžeme propojit všechny ty naše snahy vylepšit situaci, když je tu ta zásadní problematika nerovnosti. Nerovnosti jsou hlavní překážkou podle našeho názoru pro to, aby si opravdu všichni přivlastnili tu vůli a tu snahu pro něco lepšího. Co můžeme tedy dělat lépe? Jak to vylepšit? Jak vylepšit naše politiky? Děkuji a nyní za Renew paní Rodriguez Ramos. Děkuji a také já chci poděkovat za váš projev. Chtěla bych poukázat na to, že v rámci agendy cíle udržitelného rozvoje mít ambiciozní agendu s jasnou změnou přístupu, tak si myslím, že komise a Evropská unie by měla vést tuto to vůči místo být lídrem až úplně do konce, do jejich spol, plnění. Měli bychom mít jasně splněné cíle, jasně stanovené hodnoty, které nám umožní do toho roku 2030 provádět zhodnocení dopadu, abychom podrobně, průběžně věděli, jak vylepšit politiky, jak nastavit ty nové, jak také přehodnotit rozpočty. Pokud pro Evropskou unii splnit cíle rozvoje je důležitým prvkem a proto je třeba navýšit rozpočet, jak jsme zaznamenali v environmentální oblasti, potřebujeme o nějakých 20 větší rozpočet, tak bychom měli také pro ty rozvojové země navýšit zdroje, protože pokud se nebudou mobilizovat dodatečné zdroje, tak rozvojové země nedokáží splnit tyto cíle do konce stanoveného období. A proto si myslím, že vůči role Evropské unie by měla být i o tom, že se bude, že bude mobilizovat interní zdroje pro ty země, se kterými spolupracujeme. Děkuji. Děkuji. Za zelené paní Tusan. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Podobně jako klimatických cílů, ta zpráva, která nám byla prezentována, ukazuje, že musíme zrychlit eh, naše úsilí, protože nesplníme tyto cíle udržitelného rozvoje. Přitom tyto dva soubory cíly jsou spojené. Vidíme, že eh, mm, eh, poškozování životního prostředí dopadá zejména na ty kteří jsou nejchudší, jsou to různé klimatické katastrofy, které způsobují obrovské miliardové škody. A e, postupně tím tedy stoupá cena celkových škod páchané na vodách a na životním prostředí. Musíme začít splácet náš ekologický dluh, musíme jednat v oblasti eh, klimatu. Vy jste sám hovořil o tom, že je potřeba mm, získat dotyčné prostředky, jednak ze strany českých států, ale možná také aplikací principu znečišťovatel platí za škody. Víme, že asi 70 emisí CO2 má na starosti jen malý počet eh, států. Je tedy potřeba přistoupit k tomu, aby ti, kteří mají na starosti eh, oteplování klimatu, přijali svou zodpovědnost a přispěli do toho kolektivního rozpočtu. Je potřeba také být konsistentně, potřeba závazně přestoupit k plnění těchto cílů, požadat na našich vládách a je potřeba také vysvětlit, že naše planeta má určité penity, tak aby limity, pardon, aby jejich politika byla konsistentní a aby přešly s těmi dodatečnými financemi a to závazným a právním Eh, způsobem mohla pomoci rozvojovým státům. Děkuji. Paní Krysec za ID. Paní Gryse. Není tady. V tom případě můžeme přejít dalšímu eh, řečníkovi, paní Kempka za EKR. Děkuji, pane komisaři. Vy jste tady jmenoval cíle udržitelného rozvoje, to je obrovská výzva. Celkem jich je 14. Těch úkolů je 199 celkem, které se musí splnit. Znamená to, že jak místní, tak i evropské a národní orgány musí spolupracovat na jejich plnění. Potřebujeme mít nějaký komplexní multisektorový eh, přístup k eh, jejich eh, řešení a i občanská společnost musí být zahrnuta a i soukromý sektor. Znamená to tedy, že potřebujeme mít také způsob nebo systém pro monitorování, potřebujeme také mít systém hodnocení pokroku. A tak dále. A potom mám následující otázku. popíše budoucí Evropská komise ty stávající mezery, které v našem systému existují, bude poukazovat na ty nedostatky, například o ty strategie, které mají předjímat vývoj do roku 2030, potom například o sběr statistických údajů. Budeme potřebovat velmi komplexní strategii, která by měla podpořit eh, celou tu agendu do roku 2030. Děkuji. Nebojte se, všichni jste na seznamu, ale budu to muset eh, trochu zohlednit, aby eh, se dostali ke slovu všichni. Nebojte se tedy, slovo určitě dostanete, takže nebuďte nervózní, pokud eh, nedostanete slovo okamžitě. A teď zaguje pan Kokáles. Děkuji, pane komisaři. Na té akci OSN musí Evropská unie ukázat své vedení. Cíle udržitelného rozvoje jsou neoddělitelné od pařížské dohody. Potřeba co nejrychleji přejít ke nové eh, uhlíkově neutrální ekonomice. Otázka tedy je, jestli bychom neměli přijmout usnesení tak, aby tyto cíle se staly naší cestovní mapou a strategickým rámcem pro členské státy. A stejně tak bude potřeba, aby Eurostat měřil jejich pokrok v průběhu příštího víceletého rámce. Pokud se mají redukovat emise, tak bude potřeba do toho zapojit i strukturální fondy. Děkuji. Paní Hensia. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Mimica, za to, že jste sem přišel na diskuzi s námi. Je to první naše společné zasedání a velmi důležitá témata. Evropská unie by měla ukázat, že to myslí vážně s implementací těchto cílů, ale také s implementací cílů pařížské dohody a to jak našich interní, tak i v našich externích politikách. Předtím, než jsem se stala poslankyní, jsem pracovala v oblasti rozvojové spolupráce, takže s nimi cíly mám zkušenost. Ale někdy mám pocit, že někde probíhají další paralelní procesy, které nejsou společně koordinovány. A to ani v EU, ani ve členských státech samotných. A proto bych se chtěla zeptat, jestli byste mohli vysvětlit, co to přesně je společné eh, programování, jaké to má výhody. Za druhé, jestli má cenu posílit v našich rozvojových politikách ten přístup založený na právech, tedy o tom, jak může Evropská unie zlepšit eh, své působení v oblasti eh, rovnosti pohlaví. A potom se chci zeptat, jak může Evropská unie zlepšit sociální dialog, tak aby eh, docházelo ke snižování eh, nerovností, o kterých hovořil pan Bulman. A to jak mezi jednotlivými lidmi, tak i mezi regiony. Pan Gerens, jako poslední v tomto kole diskuzním. Děkuji. Moje otázka je velmi jednoduchá. Má komise nějaké ex ante hodnocení a to dopadu dohody s Mercosurem, která byla vyjednaná o cílech udržitelného rozvoje. To byla velmi eh, stručná, přesná otázka. Děkuji vám za to, pane komisaři. Kdybyste mohli stejně stručně odpovědět na tyto otázky, tak bychom vám byli velmi zavázaní. Děkuji vám za vaše otázky a i za vaše komentáře, které se všechny týkají toho, jak se Evropské unie udělat vedoucího člena při eh, provádění těch eh, cílů udržitelného rozvoje. Některé z nich byly obecnější, některé byly přesnější. Já bych nejprve chtěl pojít na ty obec, eh, pardon, přesnější, například o tom, jaký bude ten dopad. Náš příspěvek celkovému eh, lidskému rozvoji, což je vzdělávání a tak dále, to už je součástí našich národních indikativních plánů a rozvojových obálek. Na tom bychom chtěli pracovat i dále. A to podél dvou os, jinak bychom chtěli zlepšit zdravotnický systém v našich partnerských zemích. A dále bychom chtěli finančně, ale i jinak podpořit vertikální globální iniciativy, jako je Globální fond pro malárii, pro HIV, tuberkulózu a tak dále. Dále jsou to různé očkovací imunit, eh, eh, iniciativy. A doufáme, že kombinace takovýchto iniciativ na zlepšení eh, systému veřejného zdraví v těchto zemích a to, že podpoříme boj proti konkrétním nemocem, tak tím bychom mohli přispět k dalšímu rozvoji lidského kapitálu v nadcházejícím období. Co se nerovnosti týče, já naprosto souhlasím s tím, že to je průřezové téma, které by mohlo být jakousi hybnou silou rozvoje. a že tím bychom mohli zmaximalizovat ten dopad, který rozvojová spolupráce může mít na plnění těch cílů. V budoucnosti bychom tady měli být eh, více zaměření na ty kroky směřující k odstranění nerovností Jde o to, abychom někoho nezanechali za sebou, aby nedošlo k rozředění. Aby nedošlo k rozředění té definice boje proti nerovnostem. A tím bychom mohli dotyčně posílit eh, implementaci. Teď už asi nemůžete od komise očekávat, že by přešla s nějakým konkrétním plánem. Ale bychom, byli bychom rádi, kdyby se to dále rozvíjelo tím směrem, tak jako to bylo u gendru, abychom měli možnost posouzení situace, a věděli, čím přispívá každý rozvojový projekt k potírání nerovností. Jak už jsem říkal, máme to u genderu. Zazněla tu je otázka o tom, jak můžeme posílit eh, pozitivní dopad našich politik. Na no, tom našem akčním plánu máme jasný cíl, že aspoň 85 všech našich rozvojových projektů musí mít nějakou relevantnost k genderu. Teď už jsme dosáhli asi 70 těch Eh, projektů. A byli bychom rádi, kdyby podobně to bylo i v té oblasti nerovností. Monitoring obecně a zlepšení transparentnost našich opatření je součástí eh, implementace těch cílů. Teď už eh, není čas na to počítat peníze, které jsme na to vyčlenili. Musíme se podívat na výsledky. které přinášejí naše rozvojové projekty. To bude čím dál větší součástí naší rozvojové politiky. Ano, Evropská unie. A tím jsem si jistý, bude určitě nejsilnějším globálním aktérem v této oblasti. A to bude, doufejme, i s vaší porozuměním a s uznáním reflektováno v příštím víceletém finančním rámci. Protože to, co komise navrhla, je navýšení asi o 30 a to u všech externích opatření, včetně spolupráce. Takže máme-li být globálním lídrem této oblasti, tak to musí být doprovázeno také naší zodpovědností. Kdyby budeme muset zajistit monitoring těch výsledků. Samozřejmě, že Někdy v těch našich strategiích mohou být eh, mezery. Máme-li na paměti, že členských států je 28 a potom jsou tu evropské nástroje, které také přispívají k jejich implementaci. tom předchozím eh, eh, finančním rámci jsme už začali s lepším programováním. To teď zahrnuje už téměř 40 zemí. Nejenom tady naše členské státy, ale i některé třetí země. Mohl bych se zmínit o Austrálii nebo Norsku a Kanadě. A při provádění těch cílů udržitelného rozvoje to bude ještě relevantnější. K tomu, jaké eh, je souvislost mezi pařížskou dohodou a klimatickými opatřeními, k tomu asi nemusím moc dodávat. Celková koncepce udržitelných cílů se týká právě udržitelnosti, jde o zohlednění ekologických, klimatických a dalších aspektů. Budeme muset vytvořit společný konsenzus. Někdo to může vnímat jako, jakási, jako jakousi strategii. Ale já naprosto chápu to, co říkají někteří tady v parlamentu nebo v občanské společnosti ve smyslu toho, že Evropská unie by měla být ještě konkrétnější. A to konkrétnější, než je ten evropský konsenzus. A to je aspoň částečně odpověď. A ještě k Mercosuru. Podobně jako ve všech našich dohrách o volném obchodu, I tady jsme dělali hodnocení dopadu ex ante Takže to máme i u té dohody s Mercosurem. Bylo to provedeno interně, externě. A obě tato hodnocení ukazují, že by došlo k pozitivnímu vývoji u této největší obchodovalném obchodu, kterou jsme kdy uzavřeli. Není to jedna největší dohoda, co se objemu zboží eh, týká. Ale je to také velmi inovativní. Thank you, commission. Já vám děkuji, pane komisaři, a budeme pokračovat s dalším kolečkem otázek v paní Merin McGuinness za EPP. Děkuji, pane komisaři, děkuji také kolegům. Jenom taková připomínka, jsem ráda, že jste připomenul, že ty cíle se týkají také Evropské unie, protože jsme na ně občas tak trochu pozapomněli. Druhá připomínka, ta se týká eh, udržitelnosti a bezpečnosti bezpečnosti potravin a zemědělství, protože ano, v rámci těchto zjištění se zaznamenalo, že jaksi se tu nedostává pokroku a jednu věc, kterou zdůrazňuji ve zprávě, je to, že dochází k snižování veřejných investic do oblasti zemědělství. Takže otázkou je, zda my, jakožto Evropská unie, děláme dost v rozvojovém světě na podporu zemědělství, protože ono se to může stát problémem pro menší zemědělce, že nebudou mít zdroje a myslím si, že výzkum a přesun znalostí je naprosto zásadní pro dané regiony. Tady musíme dělat hodně, protože samotná zpráva eh, tady poukazuje na to, že tato zjištění jsou, vážně za, eh, jsou opravdu závažná a to je znepokojující. Děkuji a nyní za SND Monika Konsol. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. Jsem tu nováčkem v tomto výboru, ale opravdu mě těší, že můžeme hovořit o tak důležitém tématu, jako je Agenda 2030 a cíl udržitelného rozvoje. Těší mě, co vše jste zmínil ve vašem úvodu, jako třeba ten Evropský plán pro investice do Afriky, který eh, schválil těch 44 milionů eur. Také si ale myslím, že komise pouze pomalu integrovala ty cíle udržitelného rozvoje do své veřejné agendy. Také souhlasím s tím, že Evropský parlament možná by mohl připravit konkrétnější návrhy než to, co je obsaženo v tom schváleném koncenzu za rok 2017, koncenzu mezi parlamentem, radou a komisí. A myslím si, že Evropská unie ano by měla být lídrem v tomto útoku vůči multilaterálnímu systému, který tu vnímáme jak z Ruska, tak ze Spojených států. A to ve třech oblastech snížení nerovností, v první řadě samozřejmě i genderových nerovností v rámci toho udržitelného rozvoje. Tady bychom měli být lídrem, máme tu iniciativy jako Spotlight a podobně, ale nesmíme zapomínat také na to integrovat do této oblasti nerovnosti celou škálu těch různorodých skupin. Dále průřezovost, tady je důležité, abychom zahrnuli nebo vytvořili aliance s místními aktéry, s nevládními organizacemi, s místními zastupitelstvími a podobně. A pak za třetí umožnit ekologický přechod, kde se budou podporovat ty nejvíce zranitelné oblasti. Latinská Amerika, Afrika, to je kontinent, který nejvíce trpí právě dopady klimatických změn. V loňském roce jsme schválili eh, Evropský pakt pro uprchlíky. Náš kolega Enrique Guerrero eh, častokrát zmiňoval tu nezbytnost regulovat statut um, environmentálního nebo klimatického uprchlíka, takže by bylo dobré, kdybychom do konce vašeho mandátu měli jasný návrh právě této definice klimatického uprchlíka. Nyní je to opravdu zásadní moment a tento koncept by měl být regulován. Děkuji vám. Děkuji. a ještě za Reniu Katrinženu. Excusez-moi, je sais pas. Já vás zdravím, pane komisaři, děkuji. Pane předsedo, já v podstatě jsem v obou výborech, DV i NV. Mám obecnější otázku. Jsem nově zvolená do Evropského parlamentu a já se nemohu než připojit k této velké ambici, kterou to komise představila, ale kladu si otázku, jak máme přejít tomu, abychom byli jaksi rozdělení, že máme tu na jednu stranu pařížskou e, smlouvu a jak zajistit, aby se to promítlo v těch e, evropských dohodách všech, o eh, volném obchodu a tak dále, aby se to opravdu promítlo do veškeré legislativy. Čili jak zajistit, abychom skutečně byli sladěni, pokud jde o tyto cíle. Děkuji a za EKR. Pane komisařu, stvrdil pan, že... Vy jste řekl, pane komisaři, že jakožto Evropská unie chceme hrát prim, co se týče globální podpory udržitelného rozvoje, ale musíme myslet na to, že musíme být také pružní a nesmíme usnout na vavřínech. Musíme jít příkladem. A musíme mít významnou bilanci přínosů a nákladů a velmi precizně zapracovat to, co nás může čekat v budoucnosti. Hovořili jsme o přípravě rozpočtu na příští víceletý rámec. A se zeptat, jak tyto priority budou do toho zapracovány, protože jsou tu protože když se díváme na rozpočet například zemědělství, nemůžeme připustit, aby zemědělství mělo méně peněz, protože vyvážená, eh, vyvážené zemědělství to znamená i ochrana podnikání a živobytí, takže prosím, můžete na to odpovědět. Thank you from uh, ID. Děkuji uh, za... Merci, monsieur le commissaire. Dominik. Bien sûr, les objets... Děkuji za vysvětlení. Samozřejmě, že cíle udržitelného rozvoje se těžko zapracovávají do evropského semestru. Členské státy by pak neměly žádnou autonomii. Například v oblasti energetiky Evropská unie bezpodmínečně podporuje obnovitelné energie, i když jsou tu eh, mnohé, mnoha negativa, například větrné energie. Často je právě pes zakopan eh, v detailu, v podrobnostech. Když se podíváme na to, že tato zpráva uh, hovoří například o obchodu s rozvojovými zeměmi, ale přitom je tu, to zahrnuje i Čínu, která provozuje dumping vůči našemu průmyslu. A na, na, naopak dovoz z těch méně rozvinutých zemí, které z nich některé jsou frankofonní, jsou méně než 2% celku. A zpráva také říká, že je tu stále větší podíl Číny a angažmá Číny v africkém kontinentu. 25% vývozu takže jak snížit naši závislost na Číně? Jak zabránit tomu, aby africký eh, kontinent se nestal jejich hájemstvím? Děkuji. Ry Palmer za SAD. Děkuji. Zítra jeden členský, z našich členských států bude mít nového premiéra. Je to premiér, který se vyjádřil v tom smyslu, že úplně zavře Mezinárodní eh, ministerstvo pro mezinárodní rozvoj, že omezí rozvojový rozpočet, že chce sladit eh, politiky rozvoje na podporu komerčních zájmů a ne pouze odstranění chudoby a plnění udržitelného rozvoje. Já myslím, že to je významný okamžik, kdy lidé, kterým záleží na multilateralismu, a globálním úsilí udržitelné cíle. Takže máte nějaké poselství pro premiéra Johnsona a kdybyste mu měl něco říct, co byste mu řekl? Děkuji za Renew Martin Hall. Děkuji. Pane komisaři, já jsem rád, že jste hovořil o monitorování. Je to nudné, ale je to velice zajímavé aby tato fora na vysoké úrovni skutečně chápala, jestli těch jejich 230 indikátorů udržitelného rozvoje se plní nebo ne. My jsme zvyklí na data celých populací, na jejich sofistikované zpracování, ale celosvětově právě ti nejchudší lidé budou asi plně vyloučeni z oficiálních údajů. A když se podíváme na těch nejchudších 20%, tak z výzkumu vyplývá, že polovina jejich dětí dokonce nemá ani zapsané narození. To je celá základní informace. To pak vede pak s problémem s jejich právní totožností, přístupem ke zdravotnictví. A nikdy si nemůžeme být jistí, jestli eh, skutečně nejsou zapomenuti. Či má otázka je, zda eh, Komise Evropská unie bude investovat do takových administrativních údajů, aby se zajistilo, že ti nejchudší budou, nebudou skutečně neviditelní v tomto celém procesu. Eleonora Evy. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel, děkuji vám za práci, kterou jste už vykonal během svého mandátu. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co už tady řeklo několik kolegů. Je to usnesení tohoto parlamentu, která se týká té globální strategie kterou bude potřeba vykonávat, aby byla splněna agenda 2020 a naplněny cíle, které jsou konkrétní, s konkrétními lhutami a také s tím velmi efektivním eh, systémem monitoringu, který eh, bude systematicky mapovat tu, tuto oblast. Eh, takže bych byla ráda, kdyby se to podařilo ještě v tomto volebním období parlamentu. Jde o zásadní okamžik kdy Evropská unie bude muset eh, začít realizovat tuto globální kampaň. A ještě k tomu, co říkal kolega přede mnou, eh, bude potřeba také se zaměřit na děti, protože ty podmínky, ve kterých děti eh, žijí, jsou kolikrát dramatické, ať už v EU nebo mimo EU. Je tady vysoká míra dětské chudoby a to nejenom v EU, ale e, především tedy i mimo, kde to 37 států, které prokázali nebo dokázali e, dosáhnout do těch nedostatečného pokroku podle zprávy UNICEF. A přibližně půl miliardy těchto dětí žijí v zemí, kde prakticky chybí jakákoliv data o tom, v jakých podmínkách žijí. Takže by bylo dobře, kdyby se na to komise mohla zaměřit. Thank you and thank you all members for the question. Já vám děkuji za všechny otázky a nyní dostane slovo pan komisař. Takže od první otázky k těm ostatním. Ano, už po několik desítek let se snižovala míra hladu ve světě. Nicméně bohužel od roku 2015, jak zpráva FAO prokazuje, tato situace se zase zhoršuje. Ano, je zapotřebí velkého úsilí, a to nejen Evropské unie, ale také celého mezinárodního společenství, aby se zaměřilo na zabezpečení potravinami a všechny na to napojená a témata. V stávajícím víceletém finančním rámci je více než 8 miliard eur právě vyčleněno pro programy napojené na potraviny. A opravdu se snažíme v tomto pokračovat s ještě větším zacílením a to společně s našimi partnery z FAO a z dalších a od dalším aktérů, včetně členských států a doufáme, že s novým evropským rozpočtem, s navýšením všeobecně pro externí činnosti o těch 30 tak se to také projeví ve vyšší míře angažovanosti právě v té oblasti napojené na programy pro potraviny a přidružené programy. Takže rozhodně ta oblast pro potraviny a zemědělství bude i nadále zásadní prioritou na seznamu v rámci Evropské agendy pro činnosti v oblasti rozvoje, konkrétně plnění cílů rozvoje. Častokrát tu zazněla otázka potřeby posílit to propojení mezi iniciativami mm, proti eh, klimatickým změnám a eh, nezbytnost tedy spolupracovat s členskými státy. Ano, existují tu ty rozvojové plány na národní úrovni, existují plány pro nejrůznější země ale není to izolované od dalších politických oblastí. Je třeba být opravdu koherentní i v oblasti rozvoje, takže tady bych opravdu chtěl naléhat na nezbytnosti propojit ty národní, to znamená ty naše partnerské země a jejich rozvojové strategie. A ty národní příspěvky a propojit to i s oblastí boje proti klimatickým změnám. Toto je podle našeho názoru ten opravdový integrovaný um, postup. Spojit ty závazky pro rozvoj se závazky pro boj proti klimatickým změnám a to na mezinárodní úrovni. Obecně bychom měli navýšit naši podporu rozvoji vůči našim partnerům v rozvojové oblasti. My jsme navrhli navýšit eh, o 25 příspěvky do rozvoje, konkrétně ty, které budou relevantní i z environmentálního hlediska. A nyní je tedy právě na parlamentu, na komisi, aby se dohodli na té konkrétní míře. Ono těch 25% může být pro někoho málo, pro někoho hodně, je třeba toto rozhodnout. Takže toto je zase další oblast, kde musíme sloučit ty naše eh, rozvojové snahy a klimatické snahy. Ohledně obnovitelných zdrojů energie, tady bychom měli i nadále podporovat Um, i ty snahy ve prospěch obnovitelných zdrojů v rámci podpory rozvoje globálně a neupřednostňovat třeba jeden jediný konkrétní zdroj, neupřednostňovat je. Máme tu tedy uh, nějakých asi 40 milionů lidí a závazek, který umožnit těmto milionům lidem přístup k nezbytným zdrojům energie, nějakých 6 gigawatů z právě udržitelných zdrojů energie a tím zároveň spodstatně snižovat emise CO2 a to prostřednictvím tedy našich projektů pro obnovitelné zdroje stanovených do roku 2020. To znamená zase i ta energetická oblast je silnou součástí naší rozvojové politiky. Určitě tu budou nějaké ještě e, skryté nedostatky, ale snažíme se je postupně odstraňovat v rámci tedy práci na naší agendě, co se týče udržitelného rozvoje. K Číně tady bych chtěl jen stručně říci, že nechci nějak snižovat tu roli toho, eh, jaký dopad má působení Číny v rozvojové oblasti, konkrétně v Africe. Prozatím je to zejména Evropská unie, členské státy EU, které jsou nejrozsáhlejším investičním partnerem, rozvojovým partnerem, obchodním partnerem pro Afriku. Například v investicích představujeme 40 zahraničních investic v Africe. Čína zastupuje 5 To je na takový stručný obrázek, myslím, by neměl ale automaticky znamenat, že my jsme ti nejlepší a ti ostatní nic neznamenají. My jsme samozřejmě zahájili rozvojový dialog s Čínou. Jsou tu určité pilotní programy, určité programy v pilotních zemích, abychom zjistili, kde a zda je možné mít nějaké doplňkové rozvojové projekty, jaký uplatňovat tedy přístup v rámci těch rozvojových projektů. Samozřejmě, že jsme toho ještě úplně nedosáhli, ještě jsme se nedohodli úplně. Máme tu tedy ty pilotní eh, tři země a zaměřujeme se na to, abychom zjistili, jak více pracovat v souladu a abychom tedy mohli poměřovat kvalitu toho do, dopadu pro rozvoj. Pak oblast digitální v rámci rozvoje, ta je samozřejmě také velice důležitá a může pomoci opravdu přispět k plnění a k implementaci těch cílů udržitelného rozvoje. Máme již dohodnuté programy, abychom tu digitální oblast rozvíjeli v rámci našich rozvojových projektů, například lepší pokrytí nejrůznějších rejstříků matrik v Africe, to propojení například v západní Africe. Tam se na tom již hodně pracuje, na aktualizaci a digitalizaci těch matrik v západní Africe. Takže pokud se na tomto bude dále pracovat podobně, tak to bude velký pokrok i z technologického hlediska. To bude také dobré celkově pro africký průmysl a pro vytváření budoucích pracovních míst. Perfect. Uh, thank you so much. Skvělé díky. Pane komisaři, díky za odpovědi, které jste poskytl na dotazy Víme, že komise teď musí opustit naše zasedání, ale samozřejmě nás čeká víc práce. Jen vám chci říci, že samozřejmě, že my se připravíme. V parlamentu také se těšíme na to, že vás uvidíme na summitu v New Yorku. Musíme připravit naši strategii. Děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. Díky. Takže také máme to potěšení, že můžeme zde získat ještě další komentáře, otázky. Mám je tu Rafael Precioni z DG Klima a zástupce eh, ředitele ESVČ, eh, e kteří jsou rovněž na tomto jednání. A já vám nyní dám slovo, abyste nám řekli další informace k tomu, co bylo řečeno. Rafael Moris Petian, prosím. Thank you, Chair. Good afternoon. Dobré odpoledne. Takže to se týká DG, from DG Climate would like to speak and we need to... DG Klima chce hovořit a někdo je před kamerou, takže, takže stručně. K rozvojovému modelu. to, co, to, to, to původní paradigma je v podstatě pase. Pomáhali jsme rozvojovým zemím, aby se rozvíjeli jako my, ale ten náš starý model eh, samozřejmě selhává z klimatického hlediska. A to, co my nabízíme, není úplně prokázané. Takže to je jeden z paradoxů naší politiky. Abychom posílili naší politiku, musíme posílit také změny v našem politickém modelu. Pokud budeme schopni přesvědčit rozvojové země, to musí jít o tom tím, že sami jsme investovali do obnovitelné energie. Bude také těžké přesvědčit 800 milionů Afričanů bez přístupu k energii aby rovnou šli na obnovitelné energie, aby přeskočili fosilní paliva, i když budeme nadále pálit uhlí a nebudeme sami rozvíjet obnovitelné energie více. A víme, že náš rozvojový model se nezmění přes noc. Máme sice v plánu ho změnit, ale bavíme se teď o té, jak tento plán posílit. Já neříkám, že bychom neměli dělat nic v rozvojových zemích, než si zjednáme pořádek na vlastním Prahu. Ale Musíme si uvědomit, že tu je tento problém a že rozvojové země vnímají tento rozpor. A to situaci komplikuje. Musíme si toho být vědomi. Uh, Děkuji. A teď dám slovo. dáme slovo dalšímu zástupci, zástupci SVČ. Děkuji. Chci navázat na to, co bylo právě řečeno. A v odpověď na to, co řekl jeden z ctěných poslanců. Myslím, že jsme poměrně dost pokročili v plnění cílů. A samozřejmě interně i externě. A, ale řekl bych, že ty klíčové rámce, které jsme rozvinuli jeden z nich. Je konsenzus pro rozvoj. Ta obnova toho konsenzu před několika lety explicitně vycházela z cílů, rozvojových cílů SDG jakožto budoucího základu naší spolupráce. Druhý rámec je strategie e, zahraniční a bezpečnostní politiky. Nemůže být trochu překvapivé, že dokument se zabývá bezpečností evropských občanů. Má také silné zaměření v oblasti SDG, ale nemělo by to být tak překvapivé, protože to je celkový globální rámec, v kterém pracujeme jasné, že stabilita, bezpečnost, prosperita je nejlepším předpokladem. Takže jsme velice nás těší to dnešní společné zasedání NVDV, protože to mnoha ohledech odráží ten nový model, kdy máme solidní společný základ klima, životní prostředí, oceány. Pokud se nebudeme o toto starat společně, tak všechno ostatní bude k ničemu. Takže musíme opravdu zajistit, aby všechny naše politiky interně i externě, v tom, jak spolupracujeme s ostatními, jak teďka čisté spolupráce, tak i rozvojové spolupráce, aby to všechno podporovalo naše cíle v oblasti klimatických změn. Právě proto v těch návrzích nového finančního rámce vlastně externí spolupráce zdůrazňujeme klimatické cíle. A bylo příjemným překvapením pro nás v institucích v tomto parlamentu, že členské státy jasně dali najevo, že chtějí jít ještě dál posilování této klimatické dimenze naší externí spolupráce. A na podporu tohoto úsilí a v těsné spolupráci s našimi kolegy v DG pro klimatické, eh, klimatické změny. Tak jsme rozvinuli v posledních několika letech aktivní klimatický plán klimatické diplomacie, Spolupracujeme s členskými státy na tom, abychom ho implementovali. Snažíme se oslovit partnery celého světa před a po každém zasedání COP, abychom posílili cíle pařížské dohody, abychom je skutečně zapracovali do naší spolupráce s těmito partnery. Proto také klademe značný důraz na posilování systému OSN, rozvojového systému a financování. Jakožto zásadních prvků, které mají zajistit, abychom dosáhli našich ambiciozních cílů, které jsme si vytyčili v Paříži. Děkuji. Thank you so much. Eh. My vám moc krát děkujeme za vaše vystoupení. Nevidím, že by se někdo hlásil slovo s další otázkou, anebo přece jen. Ale ta naše spolupráce mezi výbory musí fungovat dobře i nadále, takže ještě poprosím o závěrečné vystoupení předsedu výboru Envy. Mně to stačilo, mohli jsme jít už klidně domů. Jediné, co jsem eh, já chtěl ještě dodat, je to, že bychom měli udržet eh, tempo tohoto procesu, zejména ten summit eh, OSN v New Yorku, bude klíčový. Všichni víme, že tam pojede delegace z našeho parlamentu. Ta delegace by se měla sejít na začátku září a bude nezbytné, abychom podnikli další kroky v tomto procesu. I Mary McGuinness eh, to dnes připomněla. Cíle udržitelného rozvoje nejsou pouze pro rozvojové záty, ale jsou také pro nás samotné. A proto bychom se to měli připomínat i nadále, protože eh, to, všechny ty úkoly se netýkají jenom vnějšího světa, ale týkají se také nás a proto také na to tak tlačíme, aby došlo k jejich eh, realizaci tady v rámci EU. E. Já můžu určitě říct za naše kolegy z že ještě eh, se o tom bude jednat. My už jsme naši schůzi skončili a naše další schůze bude teprve v září. Tak to bylo ideální. Ještě připomínám členům výboru DEVE, že se zítra eh, v 9 znovu sejdeme na naší schůzi. Máme nabitý program, vy si užijte prázdniny a naschledanou.